So good afternoon, colleagues. Uh, Dobré odpoledne. Doufám, že jste si odpočinuli během polední přestávky. Teď se budeme odpoledne zaměřovat na vnitřní a vnější soudržnost politik EU v oblasti svobody, spravedlnosti a vnitřních věcí. A chci vám ještě připomenout, že dnes dopoledne řada z vás v příkladech eh, uváděla problémy s lidskými právy, jako je status uprchlíků, migrantů, což všechno jsou témata, která, kterými se zabýváme i my tady v Evropském parlamentu na našem výboru pro vnitřní záležitosti. A když zapomeneme na soudržnost našich politik, tak si uvědomíme, že na různých vícestraných fórech, nebo když o tom hovoříme s kolegy z jiných států, tak tím utrpí naše důvěryhodnost. Proto je to podle mě důležitá věc o kterou bychom měli hovořit zástupci z národních parlamentů, abychom tuto soudržnost mohli zajistit. A předtím, než dám slovo předsedu výboru Libe, tak bych chtěla ještě pozvat ty z vás, kteří můžete eh, vydržet o něco déle, protože po skončení naší společné schůze budeme pokračovat ve slyšení o rádmisní politice a implikacích pro lidská práva a to si myslím, že také Eh, pro vás eh, by mohlo být relevantní. Jsem ráda, že máme toto společné zasedání s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitro. Máme tady předsedu, pana Juana Fernanda López Aguilara. A tady, tady se prakticky projeví, že lidská práva souvisí jak s vnitřní, tak i s vnější dimenzí politik Evropské unie. A dovolte mi ještě abych eh, představila naše dnešní panelisty, kteří jsou tady. Je tady pan Morten Kierum, což je ředitel Agentury Evropské unie pro základní práva, který přijel z Vídně, kde je sídlo této agentury. Potom tady máme paní Vigante Milašiute, která je předsedkyní pracovní skupiny pro základní práva, práva občanů a volný pohyb, volný pohyb osob na radě a já teď dám slovo panu Aguilarovi. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Děkuji eh, vám všem, že tady dnes eh, jste s námi, protože tím můžeme zase na vlastní kůži zažít spolupráci s národními parlamenty. V této souvislosti hovoříme o zahraniční politice, o lidských právech a e, já si vždycky vědomím, jak moc to souvisí s pravomocemi našeho výboru, výboru pro občanské svobody a pro základní e, práva. A dnes máme hovořit o e, strategii pro lidská práva, o tom je naše dnešní zasedání a je to tak správně. Ten důvod je hlavně příležitost analyzovat vnitřní a vnější soudržnost našich politik Víme, že tato spolupráce, která by tu soudržnost měla zajistit, je velmi komplikovaná, ale je to důležité z pohledu obou našich výborů. Evropská unie je společenstvím hodnot, nejenom eh, na, uvnitř, ale také na venek eh, na celém světě. Jsou to hodnoty, které nás inspirují a eh, je potřeba, abychom tyto hodnoty dodržovali a to univerzálně a zajišťoval jejich neoddělitelnost. A proto bychom se vážně měli pokoušet o uplatňování tohoto paradigmatu hodnot, zejména tedy hodnot, ty jsou také zakotveny v Evropské listině základních práv, je to eh, nedílná součást Lisabonské smlouvy. A proto také jsme tomu věnovali řadu různých eh, zasedání a eh, vždycky posuzujeme stav naší unie podle těchto standardů eh, v oblasti základních práv. Také důvod, proč Evropský parlament se několikrát takto kriticky vyjádřil ke stavu dodržování základních práv a kvality demokracie nejenom když posuzujeme třetí státy nebo různé jiné aktéry, ale když také posuzujeme naše vlastní jednání a to, jestli sami jsme schopni dodržovat tyto proklamované hodnoty, které jsou ukotveny nejenom v té listině základních práv, ale také jsou v článku 2 Lisabonské smlouvy. Jak víte, eh, mnohokrát jsme o těchto otázkách diskutovali v oblasti eh, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Velmi často ty eh, rozpravy byly velmi vášnivé a kontroverzní. A to proto, že často tato práva musí být příslušně ústavně zajištěna. A to je předmětem našich, naší práce. No předtím, než eh, skončím, bych chtěl eh, říci, že jsme nedávno v několika výborech eh, tohoto parlamentu, byl to výbor pro právní záležitosti, výbor pro občanské svobody a další, Eh, jsme společně pracovali na přeskumu v polovině období tzv. stokholmského programu. Je eh, to eh, práce, kterou provádíme podle pravidla 51 jednacího řádu, kdy musíme představit nějaká doporučení, která se týkají plnění právě těch pravidel, která jsme si zavedli v rámci stokholmského programu abychom identifikovali ta nejvážnější témata, jde o tu rovnováhu různých požadavků, jak zajistit tedy spravedlnost a rovnost. A také jde o to, jak můžeme lépe komunikovat eh, tyto otázky vůči našim občanům. Skandal Prison nebo tam zjištění o masivním sledování eh, evropských občanů ze strany zpravodajských agentů Spojených států na to upozorňovali, protože je to otázka, která se evropských občanů dotýká bezprostředně. A vzhledem k tomu, že příští rok proběhnou volby do Evropského parlamentu, tak je evidentní, že se tyto věci projeví v předvolební kampani. Abychom měli dát najevo, že eh, jsme se snažili řešit nejenom hospodářskou krizi, ale že nám jde také o tyto eh, záležitosti. A že jde o to, aby evropské standardy v této oblasti byly dodrženy. Naše standardy jsou na vysoké úrovni, ale musíme také dohlednout na jejich eh, dotržování. A proto jsem velmi rád, že tady v rámci zasedání podvýboru pro lidská práva, eh, podvýboru tady výboru pro zahraniční záležitosti, o těchto aspektech můžeme diskutovat. A jako první podle programu bude mít pan eh, Morten pan Morten Kierom, ředitel agentury pro základní práva. Děkuji, Fernando. Děkuji za vaše pozvání na vaše dnešní zasedání. A jsem rád, že mohu, eh, můžeme pokračovat v diskuzi, kterou jsme tady už několikrát vedli. Jde o vnější a vnitřní soudržnost. Já jsem velmi rád, že tady dnes mohou eh, být, protože jsou tady přítomně eh, zástupci národních parlamentů a s nimi můžeme diskutovat o tom, jaký je pohled z národní úrovně a konfrontovat to s tou evropskou úrovní. Já souhlasím s tím, co říkal Fernando, že pokud chceme být důvěryhodní, a chceme eh, to uplatňovat vůči našim partnerům, tak bychom si měli udělat pořádek u nás doma. Měli bychom se pravidelně zabývat tím, jestli základní práva eh, jsou eh, absolutně naplňována v Evropské unii. Nejde jenom o soudržnost jako nějaký morální imperativ, ale jde také o to, že to je povinnost, která je zakotvená v listině základních práv. A toto jsou hodnoty, které se prolínají všemi aktivitami Evropské unie, jsou vnější nebo vnitřní. A kromě toho bych také řekl, že často ve Vítni se setkáváme eh, s tím, že v této oblasti jsme velice respektováni a eh, že inspirujeme. Eh, vlády a organizace na celém světě, které obdivují úroveň ochrany lidských práv. Nicméně i přesto z eh, informací, které máme k dispozici, víme, že přetrvávají těžké problémy v Evropské unii a to u celé řady oblastí. K tomu se chci vrátit o něco později, ale teď bych chtěl na úvod říci, že nemá cenu se dívat pouze na tu situaci v oblasti základních práv v tomto okamžiku a na tomto místě, ale kolikrát je důležitější se podívat na to, jestli se věci postupně řeší, jestli máme patřičné institucionální zabezpečení pro to, aby se zlepšovalo postavení těch, kteří jsou dotčeni eh, nedostatky v oblasti základních práv. A to je e, náš hlavní úkol. A dále e, se musíme ptát, jestli máme nějaký varovný systém, který by nás upozorňoval na to, kdyby se snižovala úroveň eh, ochrany základních práv, proto musíme mít příslušné mechanismy, které by ty varovní, varovné systémy iniciovaly. A předtím než přejdu k relevantním zjištěním, která souvisejí s vnitřní a vnější soudržností našich politik, tak bych chtěl upozornit na několik aspektů, kde si myslím, že Evropská unie ještě pořád může sloužit jako dobrý příklad pro e, řadu jiných regionů a může sloužit jako inspirace. Myslím, že žádný jiný region na světě nemá tak transparentní přehled o výzvách, eh, se kterými se potýkáme. Máme tady velmi aktivní média, která upozorňují na přetrvávající problémy. Kromě toho máme také velmi podrobnou legislativu, kromě té listiny základních práv jsou to i další nástroje. Eh, listina je základní nebo závazný dokument obsahující seznam základních práv. A Potom bych se mohl zmínit například také o úmluvě o právech osob s postižením, která také platí, a také o Evropské úmluvě o lidských právech, takže máme velmi podrobnou, podrobný rámec. Dále tady máme řadu institucí, máme eh, velmi komplikovaný systém institucí na národních úrovních. Jsou to eh, orgány pro prosazování rovnosti, máme soudy a máme také různé nevládní organizace, které, které dohlížejí na držování základních práv. A na evropské úrovni jsme svědky toho, že jak Rada, tak Komise i parlament postupně budují svou kapacitu pro to, aby mohli řešit lidská práva systematičtějším způsobem, a to ve spolupráci s Agenturou pro základní práva, která eh, existuje proto, aby poskytovala eh, informace nebo přehled o tom, jaká je situace ve všech členských státech a spolupracovala s, například s Radou Evropy a s dalšími institucemi. A potom na podrobnější úrovni. Máme řadu různých eh, sektorálních politik, jako je proromská politika, máme národní strategie pro začlenování, které vedly k významnému posunu a i tady by to mohlo sloužit jako <clears throat> inspirace pro eh, další části světa, kde se potýkají s integrací menšin. Potom máme koordinátory pro boj proti obchodu s lidmi, abychom eliminovali tento jev a ukončili um, otroctví. A dále máme také režim na ochranu dat, který by měl zajišťovat eh, právo na soukromí a na integritu dat. Takže to jsou všechno pozitivní prvky, na které můžeme být pišní, ale kromě toho Existují také eh, problémy spojené s tím, že v praxi ne vždycky tyto eh, eh, instituce dobře fungují. Dovolte mi zase upozornit na několik takovýchto aspektů, tam, kde si myslím, že jsou relevantní pro vnější dimenzi ochrany lidských práv. V tomto roce Agentura pro základní práva zadala průzkum který, který eh, se dotazoval 193 tisíc příslušníků komunity LGBT ve všech členských státech a asi dvě třetiny z nich, 60 až 65 z nich, celé EU uvedli, že se neradi nebo že eh, necítí dobře, když eh, se mají se svým partnerem partnerkou držet na veřejnosti za ruce. A dále asi čtvrtina respondentů byla eh, obětí nějakého násilného útoku posledních 12 eh, měsíců od provádění toho průzkumu. A když jsme se ptali, jak na to reagovali, jak se bránili, tak většina řekla nic, neměli Eh, odvahu se obrátit na policii, protože eh, necítili, že by jim policie pomohla nebo že by zajistila jejich bezpečnost. A takže evidentně i tady v této oblasti eh, máme nevyřešený problém. Nicméně legislativa v rámci Evropské unie chrání jejich práva pouze s ohledem na diskriminaci v zaměstnání a e, nějak e, nezajišťuje jejich e, bezpečnost nebo základní práva i v soukromé oblasti, jako je to například s přihlednutím k rase nebo k etnické příslušnosti. Ale v tomto roce rada přijala pokyny pro zajištění všech lidských práv příslušníků komunity LGBT ve, svých, ve své vnější politice, takže tady vidíme jasný rozpor v tom, co my říkáme, že by měly plnit třetí státy, a ve srovnání s tím, jak tyto věci fungují eh, v Evropě. Takže jako první krok bychom měli přijmout horizontální antidiskriminační směrnici, která by potom rozšířila ochranu příslušníků komunity LGBT, ale i také eh, posob s postižením na všechny ty oblasti, které eh, nespadají pod zaměstnanost. Další oblast kde eh, jsou spochybňovány nějaké základní principy, je eh, například nezávislost soudu, nezávislost ochranců práv, eh, na institucí na ochranu rovnosti a do této skupiny bych zařadil také určitou beztrestnost v případě trestných činů páchaných z nenávisti, tedy nenávisti vůči menšinám, přestěhovalcům a tak dále přestože to je otázka, kterou velmi rezolutně prosazujeme v rámci našich eh, vnějších politik. A potom eh, je tady ještě jedna oblast, eh, která asi vás nepřekvapí, souvisí velmi přímo s externí dimenzí, týká se to migrace a ochrany vnější hranice, protože to Eh, souvisí s právě osob přicházejícím ze třetích eh, států. Jsou to tedy ty státy, se kterými vedeme dialog. A tady asi eh, dobře víte, že několik tisíc přistěhovalců, kteří se snažili po moři dostat do Evropy, přišli o život, stejně tak tisíce lidí jsou předmětem obchodu, nebo mohu uvést také to, že tisíce Ehm, zaměstnanců nebo pracovníků v domácnostech nebo v zemědělství eh, jsou obětí podmínek, které eh, bychom mohli přirovnat k otroctví. A to jsou všechno jevy, kterým bychom měli čelit. Už máme eh, jakousi legislativu, ale pořád by šla ještě zlepšit. Měli bychom zlepšit solidaritu mezi členskými státy. Například eh, to souvisí s azylovým systémem. Možná, že také víte, že Spojené státy dokáží usídlit více uprchlíků, eh, kteří přijíždějí na Maltu, než celá Evropská unie. Takže Spojené státy Maltě pomáhají mnohem více než zbývající členské státy Evropské unie. Takže tady lze určitě mnohé zlepšit. A mohl bych ještě nasít několik konkrétních kroků. Mohl bych zmínit například velmi důležitou roli, kterou hrajete vy jako poslanci národních parlamentů. Jde o to, aby základní práva byla předmětem veřejné diskuze, aby, byla vždy, abych se k ním vždycky přihlíželo v každodenní praktické eh, práce. A tady například národní parlamenty by mohli eh, dohlížet na transpozici evropské legislativy, tak aby ta transponovaná legislativa odpovídala nebo dodržovala základní práva. Že tento eh, dohled na národní úrovni by byl velmi užitečný. A za druhé bych se chtěl změnit o efektivnosti evropské institucionální eh, architektury, která by se mohla zjednodušit. Například eh, přihlednutím k tomu, že existuje 28 národních parlamentních výborů pro lidská práva. Ta by se, ta by se mohla více koordinovat. Nejsou to tedy pouze ty výbory, které se zabývají vnějšími záležitostmi, ale jsou to také ty, které mají na starosti interní záležitosti. Já vím, že loni v prosinci eh, se, u té, se v tomto smyslu konala schůzka na Kypru. Já doufám, že z té vzejdou nějaká doporučení, která se projeví v praxi. A za třetí bych se chtěl zmínit o koordinaci na národní úrovni a to sice koordinaci všech klíčových aktérů, kteří mají na starosti ochranu a prosazování lidských práv, Zase jsou to národní parlamenty, které by mohly zajistit, že bude naplněna nebo že bude velmi otevřená a fungující interakce různých eh, aktérů a institucí, včetně občanské společnosti. A dovolte mi, abych eh, na okraj poznamenal také to, že oslabení občanské společnosti v Evropě ve světle nebo v důsledku hospodářské krize eh, vede k, vedlo k tomu, že se organizace potýkají s nedostatkem prostředků nebo s nedostatkem jiné podpory a členské státy by měly aktivně podporovat občanskou společnost nejen v zahraničí, ale také u nás doma. Na to bychom neměli zapomínat, protože to je velmi důležitý pilíř ochrany základních práv v Evropě. A na závěr bych chtěl eh, poznamenat, že je důležité pokračovat ve sběru dat, které popisují situaci v oblasti základních práv, tak abychom o toho mohli odvíjet naši politiku, která by byla více podložená a přesnější nebo lépe zaměřena na problémy, které se snažíme vyřešit. A Agentura pro základní práva je samozřejmě vždycky tady eh, k dispozici. A to je tolik ode mě a těším se na diskuzi s vámi. Děkuji za vaše prohlášení a za všechny ty informace. A také se těšíme na ten váš návrh, že by se všechny výbory pro lidská práva na národní úrovni měly sejít. Uvidíme, jak to dopadne, protože tady v tomto parlamentu nemáme politickou většinu, proto abychom měli plnohodnotný výbor pro lidská práva. Takže my patříme pod výbor pro zahraniční věci, pod výbor Libé, snažíme se ovlivnit, co tyto výbory dělají, ale nemáme plnohodnotný výbor. Nicméně možná, že se to časem podaří. to nešlo, ne? Je důležité, aby všichni na všech úrovních spolu byli v kontaktu. A teď tady máme předsedu skupiny Rady pro lidská práva, práva občanů a volný pohyb osob. Je to paní Melna Šiute a já myslím, že to vůbec poprvé, co uslyším vaše vystoupení. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je velké potěšení a velká čest, že tady mohu být a mohu zvát krátce seznámit s činností skupiny FREMP. To je pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob. Je to pracovní skupina poměrně nová, pořád se ještě vyvíjí a řekla bych, že pořád ještě hledá svou identitu. Předchůdcem FREMPu byla ad hoc pracovní skupina, jimž hlavním úkolem bylo vyjednat nařízení, podle kterého byla založena Agentura pro základní práva. Takže Agentura pro základní práva je naše dítě a hodně nám na ní záleží. Takže jakmile se z této skupiny ad hoc stala skupina stála, přirozeně jsme zdědili ty záležitosti, které se týkají Agentury pro základní práva, ale děláme toho jistě mnohem víc. Poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, naší činnosti dominovala jedna důležitá věc, a totiž přistoupení EU k Evropské umluvě o lidských právech. Poměrně dlouho práci skupiny FREMP dominovala tato záležitost a znamenalo to, že nám často nezbýval čas na jiné otázky. To neznamená, že se činnost FREMPu omezila pouze na tuto jednu věc. Za irského předsednictví v červnu 2013 byly přijaty závěry Rady o základních právech, o právním řádu a, a uplatňování Charty Evropské unie pro lidská práva. Rada konstatovala, že dodržování práva je předpokladem pro ochranu základních práv. Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech rovněž posílilo soudržnost interní a externí politiky EU v oblasti lidských práv. V závěrech se také rozlišovalo mezi právním řádem a otázkami základních práv a jedna konkrétní věc, která se tam objevila, byl boj proti zločinům z nenávisti, proti xenofobii, extremismu, extrémním formám rasismu a homofobii. Za litevského předsednictví se FREMP zaměřuje na čtyři hlavní věci. Za prvé je to účinnost současných nástrojů EU v boje proti boji, v oblasti boje proti zločinům z nenávisti. Tady chce předsednictví alespoň zahájit diskuzi o tom, co je ještě potřeba udělat na úrovni EU, abychom lépe bojovali proti zločinům z nenávisti. Tady navazujeme na irské předsednictví. Na evropské úrovni potřebujeme lepší internalizaci základních práv. Musíme prosazovat základní kulturní práva, to znamená, že nestačí odpovídající regulační rámec. Musíme také zjistit, jak se tyto právní normy implementují a co s tím. Takže tady předsednictví plánuje především pozbírat informace, údaje, které jsou nutné za irského předsednictví Fremp žádal o příspěvky agentur pro základní práva. My jsme požádali agenturu, aby se tím zabývala z pohledu obětí, to znamená obětí zločinů z nenávisti. Jaké zkušenosti mají oni, jaké zážitky měli oni, co je potřeba udělat, abychom lépe ochránili jejich zájmy. Otázka zní, jestli na evropské úrovni potřebujeme nějaké další normy, nebo co vlastně musíme udělat. Za leteckého předsednictví jsme navíc žádali členské státy, aby nám dali informace podle rámcového rozhodnutí o boji proti určitým formám a výrazům xenofobie prostřednictvím trestně právních opatření. V tom rámcovém rozhodnutí se předpokládá, že Rada požádá členské státy, aby poskytly informace o svých zkušenostech právní spolupráce v této oblasti. Takže členské státy měly tyto informace poskytnout. A další důležitá akce je plánovaná výroční konference, kterou zajišťuje společně Agentura pro základní práva a předsednictví. Je to konference o boji proti zločinům z nenávisti a bude se konat ve Vilniusu 12. a 13. listopadu. Dovolím si tady tak trošku reklamu pro práci agentura a také pro naši práci. Myslíme si, že to je velice důležitá akce. A ještě budeme mít příležitost hovořit o problémech, které souvisí s bojem proti těmto zločinům. A na této konferenci uvidíme další podněty k tomu, co se na evropské úrovni dá dělat, aby se tento problém řešil. Tolik tedy k boji proti zločinům z nenávisti. Další bod v programu skupiny FREM je otázka externího hodnocení agentury pro základní práva. Aby to bylo jasné, výsledky agentury nehodnotí FREMP, to vyhodnocení už proběhlo, a na základě externího hodnocení správní rada agentury pro základní práva sestavuje určitá doporučení, jak by se podle jejího názoru dala práce agentury vylepšit a jaké informace je potřeba vyměňovat. A my jako rada máme v úmyslu přijmout závěry rady, kde bychom vyjádřili názor rady na to, co je potřeba udělat. Aby byla ta agentura efektivnější, účinnější, ale samozřejmě je to v rukou komise. Komise musí předložit návrh pokud bude nutné provést změny nařízení. Další bod na programu skupiny FREMP je otázka práv občanů EU a konkrétně pracovní skupina FREMP v Radě pracuje na návrhu závěru Rady ke zprávě Komise o občanství. A tady se zabýváme návrhy Komise na to, jak by se měla vylepšit ochrana práv občanů. A máme v úmyslu závěry schválit na prosincové radě pro spravedlnost a vnitro. A potom je zřejmě předložit jak na závěrečné akci Evropského roku občanů. Tato závěrečná akce se také bude konat ve Vilniusu a to je v podstatě taky tak trošku taková propagace. Samozřejmě bychom si nedokázali představit práci skupiny FREMP bez přistoupení EU k úmluvě. Pracujeme na tom dál, pracujeme na interních pravidlech, ale v současné době jde o ne- neformální diskuze, protože formální návrh zatím komise nepředložila. A když se podíváme konkrétně na otázku interní a externí soudržnosti, 15. září na zasedání skupiny FREMP členové skupiny posoudili síť pro demokracii a lidská práva. Ten dokument dostanete i vy. Je to dokument, který podepsalo 48 nevládních organizací a je to jakési prohlášení, ve kterém občanská společnost upozorňuje evropské instituce na to, jak řeší nebo neřeší aktuální otázky v oblasti lidských práv. Nejsou tam konkrétní návrhy pardon, obsahuje konkrétní návrhy na to, jak vylepšit práci. A jsou tam mimo jiné také návrhy pro FREMP. My ve skupině FREMP jsme ten dokument vyhodnotili a dohodli jsme se, že v listopadu se na našem zasedání 21. listopadu bude konat diskuze konkrétně o otázce interní a externí soudržnosti v oblasti lidských práv. Máme v úmyslu pozvat pana Stavrosa Lavridinidise a také předsedu Rady Evropy a zástupce agentury pro základní práva. Takže my jako pracovní skupina hledáme inovativní metody, přemýšlíme nad tím, jak pracovat lépe, jak řešit to, co je řešit třeba. Konkrétně tedy soudržnost, soulad interní a externí politiky. A ještě jedna konkrétní věc, kterou chci zmínit, souvisí s diskuzí, která tady probíhala dopoledne, nebo s vystoupením vyslance Rady Evropy, který zmínil, že je nutné vyhnout se duplikaci a je nutné využít stávající ukazatele a mechanismy, pokud vzniká potřeba sledovat výsledky v oblasti lidských práv. A na našem zasedání v září jsme ve skupině FREMP krátce hovořili o otázce spolupráce mezi komisí a CEPEŠem Rady Evropy za účelem přípravy tabulky hodnocení pro spravedlnost a uvedli jsme, že podporujeme další spolupráci, ale současně jsme zaznamenali, že další diskuzi potřebujeme i v radě o tom, jak využívat tyto údaje které máme, jak je využívat pro potřeby EU. Já už jsem mluvila, já už mluvím 10 minut a za chviličku pro mě budete chtít, abych už toho nechala. Takže na závěr bych chtěla jenom poznamenat, že my to vidíme tak, že kontinuita práce je důležitá, jak víte. My máme střídající se předsednictví, takže předsednictví přirozeně vždycky na zájem po sobě určité věci zdědí. A my jsme se dál věnovali otázce, kterou po nás bude muset převzít řecké předsednictví. Doufáme, že to udělá. Takže kontinuita je zásadní, ale zásadně také spolupráce s externími aktéry. A protože tady vidím Martina, mohu říct, že jsme spokojení se spoluprací s agenturou pro základní práva, ale samozřejmě se to dá ještě vylepšit. A rádi si vyslechneme také vaše podněty. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Milšiute. I pro mě je povzbudivé slyšet, že máte otevřená zasedání, že se víc věnujete otázce soudržnosti nebo souladu. Teď tady mám na seznamu řečníků tři žádosti z řad poslanců národních parlamentů. Pokud si budete chtít vzít slovo, tak se představte. A začneme kolegyní z Rumunska, paní Rosália, prosím. Děkuji vám. A paní předsedkyně, za slovo. Ano, toto je pro nás opravdu výborná příležitost, pro nás, pro všechny jsme rádi, že jsme sem mohli přijet a my si myslíme, že je důležité, abychom mohli také uvést konkrétní příklady osvědčených postupů, aby jsme si také vyslechli eh, zkušenost ostatních zemí. Eh, Rumunsko je nyní demokratickou zemí a proto bychom také chtěli vytvářet eh, soudržnost na naší vnitrostátní úrovni. Ale samozřejmě před námi čelí velké výzvy pokud jde o lidská práva. Také co se týče legislativy. Takže ještě je před námi mnoho práce. My spolupracujeme s občanskou společností, máme problémy například s rovným zacházením, rovnými příležitostmi. My si myslíme, že je velmi důležité, abychom vytvořili rámec pro tuto strategii, o které se hovořilo, a také abychom měli tyto akční plány. A ještě bych chtěla poukázat na to, že je důležité, abychom vytvořili akční plány, které jsou specifické pro každou zemi, co se týče lidských práv. Musíme mít eh, konkrétní ustanovení, pokud jde o pravomoce, pokud jde o posuzování a revize. Zde musíme být velmi striktní. A Eh, mentalita se mění velmi pomalu. Proto bych vás chtěla podpořit o podporu v tomto našem úsilí, protože je to eh, samozřejmě v zájmu našich občanů, ale i celé Evropské unie. Eh, chtěla bych učinit jeden návrh a jsem velmi ráda, že tento eh, návrh zde už padl ze strany pana ředitele agentury pro lidská práva. Měli bychom vytvořit eh, síť, kterou budou tvořit experti v jednotlivých eh, parlamentech a to jsou tedy experti, kteří pocházejí z oblasti ochrany lidských práv. Měli bychom si vyměnit zkušenosti týkající se osvědčených postupů. Potřebujeme pozitivní příklady. To jsou příklady, které nám mohou pomoci, abychom pokročili rychleji ku předu, abychom tedy pracovali lépe v oblasti lidských práv. To by byl tedy můj návrh. A já si myslím, že takováto spolupráce v budoucnosti by mohla být určitě užitečná pro vytvoření takovéto sítě na národní úrovni, ale i na úrovni EU. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. A dále z Chorvatska paní Olič. Zahvaljujem se, gospođa eh, predsjedavajuća. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si pozorně vyslechla obě předřečnice. Obě poukazovaly na to, že různé agentury a instituce se zaměřují především na trestné činy nebo zločiny z nenávisti a snaží se k něm poskytnout nějaká vodítka. A já bych chtěla říct, že to je podle mě opravdu skvělá iniciativa. Jako poslankyně Národního parlamentu mohu říct, že i my se snažíme zajistit, aby trestní právo poskytovalo nějaké sankce, postihy za takové zločiny. Ale myslím si také, že členské státy by měly pracovat na tom, aby se trestaly i nenávistné ústní projevy, protože ty většinou předchází trestným činům. V Chorvatsku máme zákon proti diskriminaci, který už částečně tyto otázky řeší a já si myslím, že je třeba dále posílit horizontální opatření na úrovni Evropské unie, aby bylo možné bojovat proti diskriminaci. Pokud jde o zacházení s nelegálními přistěhovalci a boj proti obchodování s lidmi, já zastávám názor, že je nutné posílit spolupráci se zeměmi mimo Evropskou unii a dále posílit mechanismy solidarity mezi členskými státy. Připadá mi, že je velice důležité najít správnou rovnováhu mezi ochranou vnějších hranic Evropské unie a kolegové z Malty, Itálie a Řecka jistě velice dobře chápou, o čem mluvím. My se velice brzy staneme zemí s nejdelší vnější hranicí Evropské unie. Takže já si myslím, že tyto mechanismy solidarity jsou opravdu důležité a musíme je plně rozvinout, abychom ochránili hranice Evropské unie, ale současně abychom zajistili odpovídající zacházení s nelegálními přistěhovalci. Třetí věc, kterou chci řešit, nebo kterou chci změnit, se týká toho, že doufám, že Evropská unie, stejně jako parlamenty, udělají všechno, co je v jejich silách, aby zajistili, že Evropská unie udělá tento závěrečný krok a přistoupí k úmluvě Rady Evropy o lidských právech. A doufám, že úroveň spolupráce zůstane zachována nebo se dokonce ještě zintenzivní. Připadá mi, že tato umluva je jedním z velice důležitých mezinárodních nástrojů a jenom na základě uplatňování této umluvy a také dalších nástrojů dokážeme ochránit lidská práva. Děkuji. Mnohokrát děkuji. K té poslední věci, kterou jste říkala, parlament pracuje na, nebo pracoval na usnesení, kterým se pokusil uspíšit přistoupení EU k této umluvě. Já myslím, že v loňském roce proběhla dosti živá debata a také debaty v některých členských státech, které usilovaly o pravý opak, ale naštěstí si myslím, že teď už jsme na správné cestě a rozhodně se tak také posílí právní rámec pro některé evropské agentury, abychom měli skutečně striktní politiku pro lidská práva, jako třeba je agentura Frontex pro ochranu hranic. To by také spadalo pod úmluvu o lidských právech. A nyní tady mám ještě někoho z Evropského parlamentu, pan Tavareš. Muito obrigado, senhora presidente. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že se zde naskýtá opravdu výborná příležitost eh, dnes odpoledne, abychom hovořili o základních právech v rámci EU i vně EU a především zabývat se otázkami, které činí starosti našim kolegům z národních parlamentů. Já bych chtěl připomenout, že v prvním článku Lisabonské smlouvy se říká, že naše eh, země si přáli založit EU. Potom hovoříme o pilířích, lidská důstojnost, právní stát, eh, demokracie, eh, rovnost a respektování lidských práv. To je potom v článku číslo dvě. A potom, když se hovoří o evropských právech, tak to je to, co máme na mysli. Je to tedy něco, co jsme rozhodli my společně, že to budou ty naše pilíře. A potom se tam dále praví, v čem spočívají cíle Evropské unie. Pod prosazovat tyto hodnoty. Neříká se, že by to mělo být pouze v rámci EU. Takže to znamená i mimo EU. Předtím, než se vytvořil Schengen, společný trh, ještě eh, předtím na prvním místě je podpora lidských eh, práv, prosazování lidských práv ve všech členských státech EU. Hovoříme tedy o něčem, co je zcela zásadní pro Evropskou unii. A já musím říci, že to mi eh, tady chybilo. Ne ten základní, ten ne ten právní základ, to my máme, ale potřebujeme nástroje, které toto budou moci uvést v praxi. Potřebujeme dialog mezi evropskými parlamenty a mezi institucemi. Například ve zprávě paní Kingy Gál Eh, tato zpráva byla schválena v roce 2009 a tam je doporučení Evropského parlamentu, který se týkal toho, že pracovní skupina Rady a výboru LIBE pro občanské svobody Evropského parlamentu, tak aby se tyto orgány scházely pravidelně. A spíše eh, je žádoucí, aby se scházely pravidelně a během eh, a velmi často. Další zásadní věc je, že potřebujeme mít nástroje, které by poskytly členským státům v ráci právního státu, tak aby se nedotýkali občan, občanů hospodářské krize. Říkáme to proto, protože víme, že nám to tak dějiny ukázaly, že dojde-li k nějaké sociální, politické či hospodářské krizi, tak potom může dojít eh, k obrovské krizi v rámci právního státu a to může vést eh, k obrovským eh, problémům, kterým by se potom velmi obtížně čelilo. Já jsem na této zprávě pracoval a my říkáme, že je potřeba vytvořit orgány, které nemusí být zrovna politické povahy, ale nějaké orgány, které by nám umožnily vyřešit tyto problémy a posílit právní stát. Agentura pro lidská práva je jedním z těchto nástrojů. Ale musíme změnit eh, mandát eh, nás, eh, pravomoce tohoto nástroju, tak aby se tato agentura mohla vyjádřit k otázkám, k kterým se zatím vyjadřovat nemůže. V tomto smyslu tedy chápeme výklad zásady subsidiarity tak, že je tento výklad příliš omezující. Navíc musíme pracovat eh, s orgány, které toto mají na starosti v rámci eh, státu, například eh, ombudsmani a další orgány. Potřebujeme mít tedy nějaký orgán, který by nebyl politický, a který by zaručil kontinuitu v rámci kodaňských zásad pokud jde o Evropskou unii a potom členské státy, potom, když už eh, jsou členy Evropské unie, tak co musí činit. A to vždy za spolupráce s Agenturou pro lidská práva. Já si myslím, že se jedná opravdu o velmi důležitý bod, eh, musí se nad tím zamyslet i veřejnost. Máme na to čas. Bohužel se ale objevuje extremistické hnutí, například k té eh, vraždě, ke které došlo v Řecku, tedy jedná se o území Evropské unie. A tyto jevy nás vedou k tomu, že eh, musíme se trošku probudit. Sice máme čas, ale nesmíme toto zanedbat, protože to bude na úkor právního státu EU. Děkuji. Děkuji, pane Tavareše, děkuji, že se nám také připomněl, že nedávno, ještě před letními prázdninami, jsme schválili vaši, jste mluvil o tom, že teď máme jakýsi poplašný výbor pro případ, že v některém členském státě bude situace tak špatná, abychom mohli reagovat a nejenom tu situaci prostě popsat. Takže já rozhodně doufám, že i v budoucnu využijeme tento výbor. Teď mám na seznamu také ještě z dnešního dopoledne kolegu z Řecka, ale mám pocit, že odešel. Dobře. Takže pan Kazak z Bulharska. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Naistина prvo. Vážení eh, kolegové, já bych vám první řadě chtěl poděkovat za zorganizování eh, tohoto meziparlamentního setkání eh, pod výboru pro lidská práva Evropského parlamentu za spoluúčasti poslanců národních parlamentů. Myslím si, že téma, o kterém dnes hovoříme, tedy politika v oblasti lidských práv je velmi aktuální. A aktuální bylo už od samého počátku budování Evropské unie. Jak říkal už kolega přede mnou, tento, tyto aspekty stály už u zrodu Rady Evropy. Eh, už od začátku byla Evropská unie eh, vytvářena jako hospodářská unie, nicméně hodnoty a principy eh, spojené s ochranou základních práv a lidských práv byly zapsány už v tehdejší době, eh, vytesány tedy do kamene, a aby představovaly jakési základní standardy. A v průběhu let Evropská unie prohlubovala a zpřesňovala tyto hodnoty a eh, pravidla, které také souvisely s volným pohybem a se svobodou podnikání. I, I tady se uplatňovaly ty velké hodnoty a principy, které eh, jsou od eh, samého počátku součástí eh, evropského projektu. A Evropská unie je tedy kolebkou demokracie. A proto jsme rádi, že také vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která zavedla zvláštního vyslance nebo zvláštního představitele pro lidská práva. A stejně tak jsme rádi, že došlo k vytvoření agentury pro základní práva. To všechno jsou inovace, které dokazují, že Evropská unie pokračuje v tomto procesu, že se snaží eh, chránit eh, tato základní práva, stejně jako tady máme instituce, která chrání různé ekonomické svobody. Nesmíme ale zapomínat na to, že výzvy, se kterými se dnes potýkáme, jsou tak velké, že je nemůžeme eh, snadno vyřešit. Je potřeba, aby naše politiky byly provázanější, aby byly koordinovanější a aby dobře fungovala spolupráce jak evropských institucí, tak i členských států. a aby jako hlavní cíl eh, byla brána ochrana základních a lidských práv. A to také eh, přispěje k naší důvěryhodnosti v globálním měřítku. A proto si myslím, že by eh, všichni měli lépe a více konzultovat stanoviska projevovat solidaritu a snažit se hledat společná řešení eh, těchto problémů, a to jak eh, interně, tak i externě. Toto úsilí musí pokračovat i nadále. A dále si myslím, že jedna z největších výzev, eh, se kterými se potýká Evropská unie, je to, že některé sousední státy eh, se chovají tak, že to vede k různým konfliktům, což zase vede k přílivu eh, přistěhovalců nebo uprchlíků, ať je to syrská krize nebo krize v ostatních státech eh, ve Středomoří, a to vytváří zase obrovské problémy a tlak na státy v Jižní Evropě, jako je Řecko, Bulharsko, Malta a jiné, které musí se snažit zajistit důstojné podmínky pro, nebo zacházení pro tyto uh, přistěhovalce, které je v první řadě potřeba nakrmit a zajistit jim přístřeší. A proto by bylo dobře, kdyby uh, se dodržoval také článek 55 ve směrnici roku 2001, který říká, že Evropská unie jako celek by měla solidárně zajišťovat eh, tyto eh, podmínky. Dále eh, bychom mohli hovořit o postavení Romů v Evropě. Tady by Evropská unie měla projevit větší solidaritu a snažit se o koordinovanější politiku, protože ten problém přesahuje hranice jednotlivých států. Vy jste už dnes hovořili o e, rozporech, o těch e, rozdílech, které jsou také posíleny nastávající předvolební kampaní. A já si myslím, že bychom neměli zapomínat na to, jak ožávé může někdy být postavení některých skupin obyvatelstva v Evropské unii. A jak už říká ředitel agentury pro základní práva, měli bychom formálně legislativně upravit e, tyto standardy, aby docházelo k jejich oslabování. Děkuji vám, pane Kazaku. A teď se e, o slovo dva kolegové z Malty, jako první paní Butiky. Grazie ħafna. Huwa ta' privileġġ għalija li nisma' minant. Pro mě je dnes eh, velkou ctí eh, vyslechnout si své kolegy z různých eh, zemí a také tady pohovořit o problémech, které jsou rozdílně vnímány v různých zemích. Samozřejmě každý mluví ze svého vlastního pohledu. A z toho, co jsem dnes slyšela, si myslím, že jsou tady tři základní věci, které bychom měli zohledňovat. Jednak je to spolupráce, protože lidská práva, jejich porušování a dále migrace, to nejsou jevy, které by postihovaly jenom několik jednotlivých států, ale to, jsou to jevy, které mají vliv na celou Evropskou unii a nejsou to ti lidé, kteří by jako takový představovali tento problém, ale víme, že jde o různé eh, kultury, o různé zvyky, eh, různé tradice společenství. Ty zvyky se samozřejmě liší stát od státu a komunitu, od komunity. A proto bychom měli více podporovat nevládní organizace a naslouchat jejich hlasu. A přihlížet k jejím eh, připomínkám a doporučením tak, abychom usnadnili situaci Eh, těm, kteří skutečně jsou v ožehavém postavení. A víme, že jsou to kolikrát lidé, kteří z naprosto legitimních důvodů museli utéct si ze svých domovů. Neměli bychom na to zapomínat, že tito lidé také mohou eh, nám velice prospět. lidé, kteří nám mohou pomoci porozumět problémům v jejich domovských zemích, ale jsou to eh, lidé, které bychom měli pomoci eh, vyřešit situaci v jejich zemi tak, aby nebyli nuceni k odchodu. Už jsme dnes eh, slyšeli o solidaritě a spolupráci a já si myslím, že by to určitě šlo ve Evropské unii zlepšit. Já jsem nováčkem v Malckém parlamentu a jako první krok jsem tam předložila návrh zákona, který by měl zabránit diskriminaci komunity LGBT. I když evidentně to není jenom náš problém, je to problém i v jiných zemích. A jak už, jsem, jak už tady bylo řečeno několikrát, řešení musíme dát společně. Děkuji vám. Paní Faruja se ještě jednou přihlásila slovo. Jina Marlin Faruja, ukol min Malta. Naqbel ma eh, Já jsem poslankyní eh, Maltského parlamentu. Já naprosto souhlasím s tím, co říkala moje kolegyně, ale chtěla bych ještě jednou připomenout, že Malta, vzhledem tomu, že je tak malou zemí a nemá tolik vlastních zdrojů. A také proto, že už eh, u nás máme velkou hustotu obyvatelstva, tak eh, jsme v trošku specifické situace a musíme to řešit. Když jsme eh, žádali o pomoc velmi naléhavě, tak tím nezapomínáme na to, že ti lidé, kteří nám přicházejí, naléhavě potřebují pomoc a tu Eh, se snažíme jim poskytnout, ale ten tlak je obrovský a my ho přestáváme zvládnout. To je velká škoda, že eh, to byly spojené státy, které nám pomohly více v té náhavé situaci než evropské státy. pomyslete na to, jaký dojem to vytváří jinde ve světě, když eh, jednomu státu EU pomohl víc eh, stát mimo Evropskou unii. Já si nemyslím, že to rozhodně nepřispívá k dobrému obrazu Evropské unie v zahraničí, protože tím v podstatě dáváme najevo, že si nejsme schopni navzájem pomoct, takže nejsme schopni se domluvit, abychom měli Eh, abychom hovořili jedním hlasem. Takže ještě jednou opakuji, že samozřejmě v té míře, maximálně možné míře budeme pomáhat uprchlíkům, kteří se k nám dostanou, ale eh, proto potřebujeme také my sami pomoc ostatních eh, zemí. Já vím, že Malta není jediná, která se čelí přílivu uprchlíků a přistěhovaců, ale sama to rozhodně nezvládne. Chtěla bych dále připomenout, že tyto nelegální uprchlíci a přistěhovalci často utíkají před eh, velmi tragickou situací u sebe doma. A ta situace kolikrát eh, vznikla v důsledku různých jevů, eh, kterým ke kterým přispěly i některé země Evropské unie, nebo jim přejmenším nebránili. A proto bychom se měli vždycky ptát, jestli skutečně děláme to, co je v našich silách, proto abychom eh, těmto africkým nebo azijským státům pomohli, tedy těm státům, ze kterých přicházejí uprchlíci do Evropy. Děláme všechno, co je v našich silách, anebo od toho dáváme ruce pryč s tím, že tam přece posíláme peníze a tím pádem už nemusíme nic dalšího dělat. Jde také o to, jestli ty peníze, které posíláme do těchto zemí, se dostávají do správných rukou a pomáhají těm, kteří to skutečně potřebují. V dlouhodobém výhledu musíme řešit eh, kořeny těchto negativních jevů a snažit se řešit co nejpraktičtějším způsobem, který eh, přinese ovoce. A v první řadě bychom měli na paměti lidskou důstojnost těch, těchto osob. Musím říct, že v Evropském parlamentu jsme ještě před prázdninami vedli rozpravu a dospěli jsme nakonec k rozhodnutí, kde jsme se tímto za, problémem zabývali, tím, jak závazně přinutit členské státy, aby přijímali více nelegálních přistěhovalců a uprchlíků. Eh, no, přejímali je z těch jeho evropských států, ale bohužel většina parlamentu to neodhlasovala. Neodhlasovala to jako závazné, závaznou povinnost, závazné právo. Takže na to musíme dále pracovat. Eh, v našem zahraničním výboru jsme k tomu měli několik slyšení, kde jsme se snažili Eh, vyřešit, jak například se státy Severní Afriky spolupracovat, protože i tady eh, čelí podobnému problému. I tam přicházejí uprchlíci například eh, z rohu Afriky nebo ze subsárské Africe a potom tam v podstatě jsou zablokovaní, protože my je nepustíme dál a oni se nemohou vrátit. V těchto zemích také nefunguje žádné, žádný asilový systém, takže ti lidé kolikrát jsou v bezvýchodné situace. Já tedy mohu mluvit za náš výbor, ale myslím, že i výbor Libe za občanské svobody se tím zabývá eh, velmi často. My jako politici samozřejmě eh, neradě vidíme, že na našich vnějších hranicích umírají tisíce lidí a proto si myslím, že naší povinností je hledat nějaké politické řešení této situace. A nyní Myslím, že jsme vyčerpali seznam poslanců z národních parlamentů. Nevím, jestli ještě někdo se hlásí o slovo. Pokud ano, tak můžete zvednout ruku. Teď jsou na řadě eh, europoslanci. Pokud se nikdo z nich také nehlásí, tak bych chtěla předat slovo síti nevládních organizací. Je to eh, paní Milašute už poukazovala na tuto organizaci, která také byla pozvána, aby se s námi podělila o své názory a o tom, jak by šlo lépe mm, e, koordinovat e, naše vnější a vnitřní politiky. Máme tady zástupce této sítě nevládních organizací a rádi si vyslechneme vaše názory. Děkuji, Nevím. Eh, Děkuji, děkuji za příležitost přispět k této velice důležité debatě, která se dnes odehrává. si Nikola Zenachan Baker, jsem ředitel Amnesty International, ale jak už bylo řečeno, tady zastupují síť pro lidská práva a demokracii, o které už tady byla řeč. My se vesměs věnujeme zahraničním vztahům, ale v poslední době jsme se také začali věnovat interní a externí činnosti. Celá řáda agentur, včetně agentury politická práva, jak jsme právě slyšeli, stále dokumentuje systematická porušování lidských práv v členských státech EU. Pokud je o vnější vztahy, EU má pořád ještě daleko k tomu, o co aspiruje Lady Ashtonová. Já bych řekl, že na interní stránce stále ještě pořád něco takového hledáme. Evropská komise ve své strategii při implementaci charty postupuje dál, ale musíme to dále rozvíjet. Můžete maličko zpomalit, protože jinak si budeme špatně rozumět. Děkuji. Prosím. Děkuji. Evropská komise má strategii pro implementaci charty, ale musí ji dále rozpracovat a musí plně využít její potenciál. Postupy v případech porušování pravidel vůči členským státům jsou zvažovány ale málo kdy to vychází z lidských práv. Kritéria, která se navrhují, jsou často neprůhledná a velice často se potom jenom udělá nějaká kosmetická změna. Výroční zpráva komise nekonfrontuje členské státy z hlediska dodržování lidských práv. Evropský parlament se vyjadřuje občas víc, sehrál velice důležitou roli v kontrole legislativy EU a politiky v oblasti lidských práv. K nedávným příkladům patří třeba situace v Maďarsku. Nicméně i Evropský parlament často podlehá politickým tlakům a nedávno to vedlo k tomu, že parlament schválil zprávu o lidských právech, která měla jen 40 stran, ale vůbec tam nezmiňovala konkrétní situace v nějakém členském státě. Největším zklamáním je žádná reakce na straně Evropské rady velice často to bylo prostě jedno slovo, a totiž mlčení. Loni v červnu, a to je velice pozitivní, závěry rady žádali debatu o potřebě anebo možnosti řešit otázky v této oblasti, nicméně ve zprávě o stavu Unii předseda komise Barroso před 14 dny nepřednesl nic konkrétního a v tomto kontextu je podle nás o to důležitější, aby Evropský parlament společně s národními parlamenty dál aktivně prosazoval potřebu ambiciozní a konsistentní politiky, interní politiky v oblasti lidských práv, aby dal Evropě určitou vizi a konkrétní návrhy. To je opravdu důrazná výzva na adresu Evropského parlamentu a národních parlamentů, abyste nás podpořili. My si myslíme, že EU už teď má nástroje na prosazování a ochranu práv EU. Potřebujeme dokument, který doplní rámec pro vnější vztahy a vytvoří odpovídající akční plán. Jednoznačný závazek všech členských států Evropské komise Evropského parlamentu zavést komplexní rámec, který je možné implementovat a který využívá v plné míře všechny nástroje skutečnou nezbytností. A já eh, chci říct, že jsme přesvědčeni o tom, že toto rozhodně potřebujeme. Kromě rámcové strategie můžeme hned teď udělat několik konkrétních věcí. Za prvé potřebujeme, aby FREMP podpořil ambiciózní mandát a rozšířil svoji činnost. Potřebujeme oficiální reakci Rady na naše zprávy a na zprávy Evropského parlamentu. A chceme vás také vyzvat, abyste i nadále ještě více pokračovali v dialogu s Radou Evropy a s nevládními organizacemi. My koušeme jenom občas, já slibuji. Ale já jsem si všiml, že eh, budete mít diskuzi v listopadu, bylo by dobré, kdyby tam byly i nevládní organizace. Za druhé, jednoznačný a podrobný plán Evropské komise o všech možnostech, jak spouštět postihy, závazek pokračovat, dokud nebudou přijata opatření, která je možná ověřit, a také transparentnost průběhu rozhodování. A třetí, nové sdělení k článku 7 a konkrétnější strategie o implementaci charty, což by umožnilo sledovat implementaci článku 2. Domníváme se, že Evropský parlament a jako čtvrtý bod by měl předložit konkrétní doporučení členským státům na základě problémů, která zjistil, které zjistil. A poslední věc, rozhodně chceme všechny vyzvat, aby postupovali přísně ve všech případech porušování lidských práv a ve všech případech, které spadají pod článek 2. Není to malý úkol, ale myslíme si, že je to proveditelné. Nástroj k tomu máme. Je to jen otázka vize a vůle. EU se podařilo dosáhnout externí strategie pro lidská práva a já jsem naprosto přesvědčený o tom, že to bude úspěšné. Děkuji za pozornost. Thank you. Nikola. Děkuji panu Nikolovi Pégrovi. Já myslím, že mi mluvíte k nám všem. Paní Milašiute musí odjet na letiště, takže já jí nejprve dám slova, aby mohla reagovat a pak budeme pokračovat. Já děkuji i za to kritiku a za ty návrhy. Já už jsem to samozřejmě v minulosti četla. Ta diskuze, kterou plánujeme 21. listopadu, bude takový první krok v rámci našich úvah o tom, jak bychom měli dál pracovat v našich metodách. Takže já myslím, že to první krok na cestě k tomu, jak se trend otevírá a já myslím, že se bude otevírat postupně, takže nemohu slíbit, že okamžitě budeme zvát i zástupce občanské společnosti. Nicméně beru na vědomí, co jste říkal a rozhodně to vyřídím našim kolegům ve skupině FREMP. Ve skupině FREMP uvažujeme tak, že bychom se měli snažit najít nějaký způsob účinné spolupráce s externími aktéry, ale vzhledem k tomu, jak velká je občanská společnost a kolik těch aktérů vlastně je, musíme se nad tím pořádně zamyslet. Já eh, jsem si jistá, že to není úplně nejúspokovější odpověď, nicméně tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji vám a děkuji také, že jste mezi nás přišla. Já myslím, že vy se vracíte do Vilniusu, že? Ano. A teď stejně jako dopoledne máme mezi námi zástupce Evropské sítě institucí pro lidská práva. A možná, že i k této věci by se chtěl vyjádřit. Děkuji, paní předsedkyně. Externí dimenze spravedlnosti, spravedlnosti a bezpečnosti je opravdu dalekosáhlá. Je to záležitost komplexní a samozřejmě není možné změnit se úplně o všem, takže já se zaměřím na pět oblastí, které považuji za velice důležité. Za prvé, strategický rámec z roku 2012 a akční plán jsou neúplné. Zaměřují se pouze na malý počet témat, která se této oblasti dotýkají, stejně tak jako výroční zpráva z roku 2013. Ta je ještě chudší. Ta se zabývá pouze obchodováním s lidmi. A já doufám, že v nadcházejících letech EU přijme komplexnější strategii, která pokryje nejenom ty otázky, které tady už zazněly, ale i další důležité a relevantní otázky v oblasti lidských práv. A doufám, že tato strategie bude také zahrnovat jednoznačné cíle, časové rámce, odpovědnost. A tím vlastně odpovídám poslankyni z Rumunska. A na jejich základě pak bude možné poměřovat výsledky v EU, aby se zajistila vysoká úroveň transparentnosti a odpovědnosti v EU. Za druhé, klíčovou otázkou pro všechny vlády a pro EU je přizpůsobit spolupráci na základě bilaterálních a multilaterálních dohod, aby se zajistila co nejvyšší míra synergie a tím pádem také co nejvyšší dopad v praxi. Globální výzva pro lidská práva se musí brát vážně a potřebujeme inteligentní přístup k rozvoji. To může být významná síla na celém světě. A Evropská unie, když to udělá správně, tady může hodně změnit. Když říkám inteligentní přístup k lidským právům, říkám to proto, že často přistupujeme k rozvoji bezmyšlenkovitě. Já myslím, že když se zabýváte strategií pro lidská práva, musíte do značné míry plánovat a analyzovat předem, protože to vyžaduje vysokou úroveň odpovědnosti, aby bylo možné vypíchnout ty problémy v oblasti lidských práv, na které je nutné zaměřit se. Nikdo nezvládne všechno, takže si musíme vybrat, na co se zaměříme. A musíme rozhodovat odpovědným způsobem. A můžeme jenom doufat a věřit, že Evropská unie bude mít řádný základ pro ten strategický rámec ale já doufám a věřím, že je tady prostor pro vylepšení, abychom měli také konkrétní priority. Za čtvrté, už jsem zmínil, že nemáme plně nezávislou instituci pro lidská práva ve většině členských států. A to je v rozporu s tím, že na politické úrovni vyjadřujeme závazek chránit lidská práva. Já myslím, že Národní instituce pro lidská práva mohou sehrát svou roli i v externí dimenzi práva EU a v politikách EU. Některé tyto instituce a sítě už se zapojily do mezinárodních projektů, budování kapacity, rozvoje a tak dále. Jsme partneři s dalšími institucemi v globálním měřítku. Máme globální síť národních institucí pro lidská práva, Máme také koordinační výbor institucí a Dánský institut pro lidská práva dříve předsedal. Můj předchůdce této síti řadu let předsedal. Tato síť zahrnuje instituce pro lidská práva v Africe, v Ázii, v Pacifiku a v Amerikách. A jsou velice dobře vybavení pro to, aby mohly své vlády volat k zodpovědnosti v oblasti lidských práv a mohou také pomoct EU při rozvoji politik a strategií z hlediska lidských práv v jednotlivých zemích. Ale pořád ještě potřebujeme zřídit naprosto nezávislé instituce pro lidská práva v řadě zemí a musíme posílit ty, které už máme, protože řada z nich není plně nezávislá a některým prostě chybí kapacity a finanční zdroje, aby mohly fungovat tak, jak by fungovat obecně mohli. A za páté, to je poslední věc, jak už bylo několikrát řečeno, myslím si, že je také nutné přistoupit k nezávislé revizi, k nezávislému přeskumu evropské legislativy do budoucna. Už tu zaznělo, že by bylo možné zabudovat to do činnosti Agentury pro lidská, pro základní práva a já si myslím, že bychom se nad tím měli ještě zamyslet. Kromě toho doporučení, o kterém jsem mluvil, bych rád ještě přednesl další dvě. Já vás všechny vyzývám k tomu, abyste se vážně zamysleli nad tím, že strategie, strategický rámec a akční plán z roku 2012 jsou opravdu úzce zaměřené a chybí tam také specifické cíle a priority EU. A také doporučuji, aby EU zdůraznila zřízení a posílení národních institucí pro lidská práva nejen v členských státech EU, ale také ve zbytku Evropy, v Africe, v Asii, v Pacifiku a v Severní a Jižní Americe. Účinné fungování plně nezávislých institucí pro lidská práva by mělo být základním kamenem pro interní i externí politiku EU v oblasti základních práv. A v těch zemích, kde to funguje dobře, podle mě můžeme sehrát důležitou roli i z hlediska svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Děkuji. Děkuji, pane Kristofsone i za vaše podrobná doporučení. A nyní je tady pan Čip, místo předseda výboru pro lidská práva, který hodně spolupracuje s institucemi pro lidská práva ve vých, v oblastech východního sousedství. Prosím. Děkuji. Já budu mluvit polsky. Eh, já s dužím zainteresováním. Eh, Děkuji. Já jsem si vyslechl s velkým zájmem eh, to, co přednesl můj předřečník. Já si myslím, že je velmi eh, důležité pro zástupce nevládní organizace dozvědět se, co vlastně může udělat v rámci EU, protože vztahy mezi EU a mezi třetími zeměmi zde sehrávají obzvláště důležitou roli. Já jsem se snažil v rámci našeho podvýboru přesvědčit o tom, aby se zaměřili na to, jakou úlohu sehrávají národní organizace a grémia. E, především e, pokud jde o naše partnerství s našimi sousedy. A zde bych chtěl uvést jeden e, příklad. Jedná se o spolupráci s ombudsmany našich sousedů. Jedná se o iniciativu, která se zakládá na návrhu polského ombudsmana a jedná se o spolupráci s eh, jeho francouzským protějškem. Při této příležitosti snaha spočívala v tom, aby se upravila spolupráce v rámci partnerství s východoevropskými zeměmi, ale také zde bylo za cíl ukázat, jak se Polsko eh, změnilo ve celém tom eh, procesu společenské přeměny, pokud jde o prosazování lidských práv. Eh, my jsme se snažili mm, pořádat konference, ale také uskutečnit praktické výměny názorů. tak abychom ukázali, jak to vypadalo konkrétně v Polsku s řešením problémů. Týká se to například eh, situace eh, vězněných eh, žen v Polsku například. My jsme se snažili také vysvětlit, jak vypadaly naše snahy o zlepšení práce našeho soudního systému, také jak eh, jsme bojovali proti diskriminaci na pracovišti a mnoho dalších oblastí. Nebo například, jakým způsobem eh, podporujeme mládež a děti. Existuje tedy tady eh, velká škála různých zájmů a velká oblast pro výměnu názorů. Členské státy, naši partneři se také snažili ukázat, že mají podobné problémy a to přispělo k tomu, že tato výměna byla velmi plodná. E, samozřejmě ne všichni měli možnost se podílet na této výměně a proto ne všichni měli možnost se vyjádřit k tomuto partnerství. Přesto si ale myslím, že je důležité předeslat, že národní organizace, které se zabývají lidskými právy, tak disponují eh, velkými eh, zásobami znalostí. Jedná se i o dobré, i o špatné zkušenosti. A právě při této výměně názorů jsme schopni nalézt nejlepší řešení, jak dosáhnout našich cílů. A ty státy, které se uh, nacházejí v procesu přeměny, tak jakým způsobem mohou zaručit respektování lidských práv. Při řešení problémů, tak zde se často odkazujeme na EU. A vypadá to, že by Evropská unie se snažila nějakým způsobem eh, ukládat tato řešení. My si ale musíme položit eh, otázku, jak lidská práva souvisí s kulturními rozdíly. Další věc, mm, která byla důležitá pro naši podskupinu. Je to záležitost, kterou se zabýváme i nyní. A je to společenská odpovědnost firem. Toto je otázka, kterou se zabývají všechny členské státy i OSN. v jednotlivých členských státech ta situace se liší, například ve Skandinávii, tam eh, samozřejmě jsou mnohem dále a proto je důležité vědět, jak to v těchto zemích vypadá. Je to tedy věc eh, důležitá, je to oblast, která je zajímavá nejenom pro naše evropské partnery, například eh, na tom pracovala paní Gomeš v Pakistánu. A zde bych se chtěl vyjádřit k dětské práci. Existuje zde obchodní výměna mezi mnohými zeměmi, kde je právě velkým problémem dětská práce, protože děti jsou tam vykořišťovány a potom to zboží, které vyrábí tyto děti, tak se potom vyváží do Evropy. Určitě si všichni pamatujeme na neštěstí v Bangladéši, kde ty pracovní vztahy byly skandální. To vedlo k tomu, že jsme byli všichni svědky strašlivé tragédie. To je všechno otázka lidských práv. Znamená to, že se musíme všichni dohodnout na společné bázi. A já si myslím, že společenská odpovědnost firem, co se týče dětské práce, práce žen, všechno, co souvisí s touto oblastí, tak toto sehrává stále důležitější roli. Proto jsem přesvědčen, že bychom měli eh, zahájit tuto iniciativu a pracovat společně. Děkuji. To give the floor to Morten. Děkuji a teď eh, pan Morten Kjarm bude chtít odpovědět na ně, některé z těch otázek, které tady zazněly v diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Nemyslím, že tady zazněly nějaké přímo otázky na mě, ale pokusím se zareagovat eh, na to diskuzi. Romunská poslankyně se zmiňovala o té celkové strategii v oblasti lidských práv na národní úrovni a jak by tyto strategie mohly být eh, implementovány. A já bych chtěl uvést jeden příklad, který teď probíhá a který souvisí se, s postavením Romů. Ve sdělení komise z roku 2011 se přímo hovoří o vytváření národních romských strategií pro lepší integraci a agentura pro základní práva v té době byla požádána, aby pomohla členským státům s rozvojem takových strategií. A zejména, aby potom sledovala, jak jsou tyto strategie prováděny. A museli jsme se podívat na ukazatele, které bychom mohli sledovat v rámci provádění těchto strategií a jaké financování například má co nejlepší možný dopad na tyto zranitelné skupiny. A podobný proces by mohl být užitečný v jiných oblastech. Do tohoto okamžiku se e, eh, tohoto procesu zúčastnilo 11 států, včetně Rumunska. A myslím, že bychom se z toho mohli také dobře poučit eh, s ohledem na to, jakou roli by měly které instituce sehrát u takto komplikovaných otázek, jako je například očlenování Romů. Já jsem hovořil s mnohými, například ministry, kteří tyto otázky mají na starosti a já jsem je žádal mnohokrát, aby to probrali se svými kolegy. A vím, že to není úplně samozřejmé. A že by se ta interakce mohla určitě zlepšit. My samozřejmě můžeme na pomoci našimi omezenými zdroji, ale čeká nás ještě eh, dlouhá cesta, netýká se jenom eh, postavení Romu, ale i dalších oblastí, které souvisejí s lidskými právy. Paní eh, z Chorvatska upozorňovala na spolupráci různých institucí, hovořila také o Radě Evropy, a já interakci mezi Agenturou pro základní práva a Radou Evropy, já se není tajemstvím, že když vznikala Agentura pro základní práva, tak Rada Evropy měla pocit, že budeme zasahovat do jejího území. Hodně se o tom tehdy diskutovalo. Nikdy jsem nepochopil, o co tady přesně jde, jestli to určité míry ano, ano, Myslím, že těch problémů a výzev, se kterými se potýkáme, je tolik, že určitě bude práce pro nás všechny. Nemá cenu také, abychom každý eh, se zabývali pouze specificky svými věcmi. A nám jde spíše o to, jak najít komplementaritu, pokud by Rada Evropy dělala stanovovala určitá měřítka, ukazatele a monitorovala je, tak my bychom se mohli zaměřovat na hlubší analýzy. Jeden příklad takové spolupráce vám eh, mohu ocitovat. Eh, bylo to před více než rokem, byla to takzvaná Istanbulská úmluva týkající se násilí na ženách. Eh, velmi důležitá věc. A teď eh, je postupně členské státy ratifikují. A my teď dokončujeme mm, velký průzkum v Evropě. Eh, respondenty bylo více než 40 tisíc eh, žen v Evropě, čili to jsou osobní interview, které se týkají různých aspektů. Teď tady máme obrovský soubor dat o násilí na ženách. Je to první komparativní studie tohoto rozsahu v Evropě. A myslíme si, že díky tomu potom budeme moci pomoci Radě Evropy eh, s tím urychlením eh, ratifikace úmluvy A máme tedy více než jenom ta národní data. Takže klademe důraz na komplementaritu. Další příklad je například interakce mezi různými evropskými agenturami. Například eh, Eh, spolupracujeme, no, musíme spolupracovat s agenturou, která je ve Stockholmu a která má na starosti eh, nešíření nemocí. A eh, víme, že to také souvisí s tím, že některé skupiny obyvatelstva mají problémy s přístupem k zdravotní péči, jsou předmětem diskriminace nebo se nevyznají v situaci a V konečném důsledku to někdy dospěje do stádia, kde je potřeba bojovat proti šíření některých eh, eh, nemocí, protože pokud eh, jsou na tom špatně některé skupiny našich obyvatel, tak to k tomu přispívá. A my jsme společně vypracovali jednu zprávu, která se tím zabývá. A protože jsme si uvědomili, že tady jsou relevantní aspekty související s lidskými právy. Samozřejmě spolupracujeme také s Frontexem a dalšími agenturami. Také jsme vytvořili pracovní skupiny Europol, Sepol a Eurojust týkající se zločinu ze nenávisti. Což je další příklad který by mohl ukazovat, jak ta spolupráce může prospět řešení a zlepšit současnou situaci. Tolik tedy ode mě. Myslím, že teď jsme svědky velmi zajímavého vývoje. V posledních pěti, deseti letech dochází k mnohem větší interakci mezi různými aktéry v oblasti základních práv. Mohl bych samozřejmě mluvit mnohem dál, ale myslím, že tolik stačí. Děkuji. Děkuji vám, pane Kierene. A teď se dostáváme ke konci tohoto zasedání. Dívám se, jestli jsem ještě nepřehlédla nějakou žádost o slovo. Ne. V tom případě bych za sebe pouze chtěla uzavřít a sice tím, že vám ještě jednou poděkuji za to, že jste sem přišli, za to, že jste se podělili o zajímavé Eh, myšlenky, doporučení. I pro nás to bylo velmi eh, zajímavé. To, že jste poukázali na dostatky strategie na té nové instituce, které působí v Evropské unii, na to, že máme zvláštního vyslance pro eh, tyto záležitosti. My jsme především chtěli upozornit, nebo ozřejmit vám, že tady je tento institucionální rámec a že to můžete tuto pozornost nebo tyto informace dále šířit ve svých eh, členských státech a také, že můžete požadovat po svých vládách, aby na evropské úrovni prosazovali tyto politiky, ať je to na Kohomu nebo ve Fremd. Ještě jednou vám děkuji za účast. Předpokládám, že tady jsou zástupci našich sekretariátů a že dojde k dalším podobným schůzům mezi politiky na, evropský, na evropské národních úrovních, ale jak víte, příštím roce budou volby a určitě nás tak zastupí e, jiní, ale mohu vás ujistit o tom, že tak jako v minulosti i my si myslíme, že to je vždycky velmi užitečné, když se můžeme setkat s našimi kolegy z národních parlamentů. A teď na úplný závěr dávám slovo panu Aguilarovi. Já děkuji panu Kerumovi, řediteli agentury pro základní práva a paní Milavičutě za jejich eh, vystoupení. Myslím, že se všichni zhodneme na tom, že toto setkání bylo velmi užitečné. Děkujeme za příspěvky do diskuze a eh, myslím, že můžeme oprávněně na závěr říci několik eh, bodů. Za prvé, Musíme dále pracovat na rozvíjení naší strategie eh, v oblasti základních práv, dále pracovat na provádění pětiletého stokholmského programu, který byl vytvořen právě pro to, abychom mohli naplnit eh, ambice, které jsme si stanovili v oblasti spravedlnosti vnitra a svobody. Jde o to, jak naplnit eh, ta slova, která jsou v příslušných kapitolách Lisabonské smlouvy, aby měla význam. A ne e, zavádět pouze novou legislativu, ale také se postavit její provádění eh, v členských státech. Proto je důležitý tento politický nebo legislativní cyklus e, na kterém se podílíme jak my, tak i, i vy a e, na, který musíme, na které musíme spolupracovat. Jde o komplexní tvorbu zákonů souvisejících se základními právy. Dotýká se různých oblastí, jako je azylový systém, ochrana vnějších hranic a tak dále. Poprvé také máme eh, jako zákonodárci na starosti oblast eh, trestního práva, jde také o soudní spolupráci. Jsme si vědomi, že jsme právním společenstvím, že máme společné hodnoty, A to by mělo vést k našemu ke, ke společnému postupu vůči třetím eh, stranám, ať už vyjednáváme jakékoliv dohody politické, diplomatické nebo obchodní. Pokud nebudou naplněny naše požadavky v oblasti lidských práv, tak by tyto dohody neměly být přijímány. A tam, kde tyto dohody již existují, tak bychom se měli postarat, aby klauzule na ochranu lidských práv eh, byly uplatňovány v praxi. Naše diplomacie by tyto dohody měla naplňovat. A souvisí to i s kontroverzními tématy. Naše důvěryhodnost vůči třetím stranám je klíčová. Protože jde o ochranu práv zájmu občanů. Je to neustálý otevřený proces, který nikdy nekončí. Nemůžeme tato práva považovat za samozřejmost. Rozhodně ne v Evropské unii. A rozhodně ne ve vztahu ke třetím zemím. Nelze předpokládat, že jsme eh, všichni demokratické státy, že všichni máme příslušnou legislativu a že tím pádem se to samo naplní. Pokud někdo proklamuje, že chrání lidská práva, tak nemůžeme předpokládat, že tomu tak skutečně bude. Vždycky s ním můžeme dále vést dialog o těchto otázkách. Měli bychom bránit naše standardy, naše závazky. A společně na tom pracovat. A to všechno s cílem, aby se to relevantním způsobem projelo v naší každodenní práci, a proto chci poděkovat i nevládním organizacím, občanské společnosti obecně, Především mi děkujeme za tu práci, kterou provádějí a děkujeme také Agentuře pro základní práva. Takže vám děkujeme za dnešní diskuzi a těšíme se na další kolo. Další kolo začne v pět hodin. Nevím, jestli už dorazili pozvaní hosté. A budeme pokračovat bez přestávky. Pozveme sem další panelisty. Takže já bych je chtěl pozvat. Jednak je to pan Jean-Pierre Casarino, ředitel platformy pro navracení z Evropského institutu ve Florencii. Dále je to paní Marina Šram. We're also welcoming Mrs. Marina Schramm. Dále eh, bych chtěl pozvat paní Marinu Schramm, to je expertka z Mezinárodní organizace pro migraci. A dále je to paní Ellen Supios David, která má na starosti návraty a readmise v Evropské radě pro uprchlíky. Welcome.